Welkom collega's. Ik stel voor dat we de werk... Kolegyně, kolegové, navrhuji, abychom se okamžitě pustili do práce. Nejdříve vás všechny srdečně vítám na naší schůzi. Zvláště chci pozdravit především své ho nového kolegu. My všichni víme, že paní Ivanová odešla do účetního dvora a nahradí ji dáma, která v současné době ještě hovořila s poradcem EPP. A vítá mezi nás Moniku Panajotovou, která nahrazuje paní Ivanovou. Začneme tedy naší schůzi a prvním bodem již tradičně přijetí pořadu jednání. Máte s tím nějaké problémy? Souhlasíte všichni? Žádné připomínky nejsou, skvělé. A za druhé tedy sdělení předsedy, které si můžete také přečíst v Cont News, do disponibilní jazyky a také webstream. A A my jsme přišli od naši dlouhodobou spolupracovnici Silvana Summit, která odešla k prvnímu 12. a do další eh, její budoucnosti v Evropském parlamentu jí přejeme všechno nejlepší. A potom bod číslo 3 schválení zápisu ze schůze z 15. listopadu a také z 26. 27. listopadu. Je to protokol tedy 15. listopadu, zde mi sekretariát sděluje, že tam musí být cosi doplněno. Jedná se o zprávu k programu Herkules 3. Nyní to přečtu anglicky. To have Mrs. McAvey taking over Mrs. Ivanova as rapporteur for these reports and confirm the mandate to be given to the negotiating team to start negotiations with the Council in view of a first reading agreement. Dus we voegen dit uh, aan de uh, notulen. Takže toto bude doplněno do protokolu a tím říkáme jasně, že paní Makovej přebírá činnost paní Ivanové. Všichni souhlasíte s tímto zápisy, s tímto zápisem a s těmito všemi zápisy. Pokud nedostanu do konce schůze žádné připomínky, tak budu počítat s tím, že zápisy jsou schváleny. A pak se dostáváme k prvnímu konkrétnímu bodu na programu, což je zvláštní zpráva číslo, 12, eh, číslo 9 lomeno 2012, což je audit kontrolního systému produkce přípravy ekologických produktů a tak dále. A zpravodajka je paní R. Er Herzog. SD nám však sdělilo, že paní Herzog má dnes termín u lékaře. Je to malá operace, malý zákrok, není to nic závažného, ale bohužel nemůže být dnes mezi námi. A SD umožnila, aby pan Odí představil tuto zprávu jako stínový zpravodaj EPP. Ale podle zvyklostí již si také nejprve vyslechneme účetní dvůr, kteří zpracovali tuto zprávu, především Kevin Cardiff nás seznámí s obsahem této zprávy a také s doporučeními, které jsou vysloveny. Děkuji mnohokrát pane předsedo, vážení poslanci. Evropská unie je jeden z hlavních producentů spotřebitelských a organických produktů a koncem roku 2010 eh, celková podpora eh, byla ve výši 690 milionů euro. Eh, tato zvláštní zpráva se zabývá kontrolním systémem v oblasti ekologické výroby, která musí sledovat výrobky a jejich označování v Evropské unii. Účetní dvůr sleduje systémy a kontroly, jak je požadováno v členských státech. Musíme sledovat celý řetězec od farmy až po prodej a všechny produkty musí splňovat náležité principy. Eh, pro každý hospodářský subjekt máme celou řadu různých eh, postupů. Například u rostlinné výroby eh, farmáři musí používat hnojiva, která jsou schválená. Pro chovatel hospodářských žrat je důležité, aby splňovali zvláštní požadavky pro organické krmivo a zpracování. Vše musí být odděleno jak v čase, tak v prostoru mezi zpracováním běžných produktů a ekologických produktů. Účetní dvůr nejen zajišťuje schodu s nařízeními Evropské unie, ale Farmáři obdrží peníze navíc z evropských fondů, pokud se zabývají ekologickým farmářstvím. Navíc spotřebitelé často musí platit více pro organické, nebo za organické výrobky, takže je důležité, aby tento systém náležitě fungoval. Také v rámci společné zemědělské politiky a e, dané reformy je návrh o ozelenění, to znamená, že tito farmáři budou mít vyšší platby. Kontrolní systémy jsou odpovědnosti členských států a v každém členském státě je příslušný orgán, který je, má dozor nad tímto systémem. Eh, může se jednat o soukromé veřejné, ale také smíšené kontrolní orgány. Soukromé orgány jsou používány v členských státech, které schvalují a kreditují tyto soukromé kontrolní orgány. Dohromady máme 199 kontrolních orgánů, které jsou aktivní v Evropské unii. Kompetentní orgány v členských státech organizují audity, inspekce, kontrolních orgánů tam, kde je to zapotřebí a mohou také Eh, rušit schválení kontrolních orgánů, pokud nenaplňují patřičné požadavky. Eh, členské státy musí informovat komisi. Kontrolní orgány provádějí eh, kontroly na úrovni individuálních hospodářských subjektů minimálně jednou ročně. Spotřebitelé, orgány členských států a komise využívají těchto orgánů. Jednak se jedná o kontroly přímo na místě, zpracování, verifikace veškerých eh, dokumentů, účtů, také vzorky eh, půdy, rostlin a tak podobně. Eh, certifikační prohlášení musí být vydáno kontrolními orgány a platí je individuální hospodářské subjekty. Co se týče Dovozu ekologických produktů eh, mimo Evropskou unii máme čtyři různé režimy, kde je také dána legislativa. V zásadě máme ekologické certifikace třetích zemí, které jsou uznávány Evropskou komisí, eh, mohou dovážet eh, do jednotlivých zemí. Konkrétní autorizace musí být také dány dovozcům členskými státy, takže je to smíšený systém. Audity musí řešit eh, celou řadu otázek. Hlavní otázka zní, zda kontrolní systém v případě ekologických produktů zajišťuje skutečné záruky, aby požadavky na ekologické produkty, zpracování, distribuci a dovozy byly naplňovány. Účetní dvůr navštívil komisi a odpovědné složky a dohromady šest členských států. Hodnotili jsme eh, naplňování náležitých eh, právních požadavků. Během auditu proběhly klíčové kontroly. Auditoři identifikovali nejen určité slabiny, ale snažili se také zjistit dobré praktiky, které by se měly sdílet. Navíc auditoři nakoupili produkty a požádali členské státy, aby prokázali vysledovatelnost a laboratorní zkoušky u těchto jednotlivých produktů. Laboratorní zkoušky byly provedeny také členskými státy, aby se ověřilo, zda tam skutečně existují dané postupy. Detailní auditní práce a konkrétní pozorování jsou uvedeny v hlavní zprávě. Náš účetní dvůr zjistil, že tady je několik slabin, které se objeví v daném systému, například vysledovatelnost. V rámci tří měsíců pouze 40 produktů, které byly prezentovány, byly plně vysledovatelné až na úroveň výrobců. Pouze 40 těchto výrobků nemohlo být vysledováno eh, po období dalších tří měsíců. Další typ byl například zkouška eh, zbytkových látek. Několik kontrolních orgánů eh, nemělo náležité plány a nemohli definovat minimální počet vzorků, které učinili. Čili je tady celá řada věcí, které se musí ještě řešit. Konkrétně příslušné orgány členských států musí prokázat také dohled nad kontrolními orgány, provádět patřičné kontroly na úrovni členských států jednotlivých eh, hospodářských subjektů. Komise musí posílit monitorování členských států, musí provádět eh, audity a musí jasně říct, co členské státy mají dělat, eh, což náležitě neprobíhá téměř 10 let. Komise také musí kontrolovat země, které spadají na seznam ekvivalentních třetích zemích. Eh, chci zdůraznit, že nechceme zvyšovat kontrolu a počet kontrol, ale chceme vyřešit určité slabiny ve stávajícím systému. Jsem potěšen, že komise souhlasí s většinou zjištění účetního dvora, tak jak je patrné z její odpovědi. Komisař Čološ řeší tyto problémy a daná rozhodnutí a před několika týdny Komise přišla s několika konstruktivními kroky, které opět vycházejí ze závěru účetního dvora. Děkuji mnohokrát za pozornost. Eh, Děkuji za tento úvod. A nyní dostane slovo pan Odi, který nahrazuje zpravodaje. Děkuji. Pane eh, předsedo, naše kolegyně paní Hercog eh, bohužel musela podstoupit eh, operaci, nicméně mě požádala, abych ji zastoupila. Je líto, že nemůže naplnit svůj parlamentní úkol, takže mám od ní dokument, který vám přečtu. Také bych chtěl vyřídit její pozdravy eh, Chtěl bych poděkovat panu Cardiffovi, který předložil závěr účetního dvora a také děkujeme spolupracovníkům, dále komisi, sekretariátu za jejich pomoc. Co se týče pozorování eh, zvláštní zprávy účetního dvora a jednotlivých systémů kontrol. V případě ekologických eh, výrobků z hlediska jejich produkce, přípravy, distribuce a dovozu. Paní Hercok Eh, si velice váží závěru účetního dvoru. Děkuji za tuto zprávu, která je velice užitečná. Paní Hercogová bych chtěla zdůraznit důležitost vysledovatelnosti. To znamená, že kontroly musí zajistit, aby ekologické produkty, které jsou označené jako ekologické, byly skutečně ekologické. Eh, v tuto chvíli eh, jejich zastoupení je téměř 2% na trhu a bylo by žádoucí, aby se zvýšil jejich objem na trhu. Je důležité, aby zemědělství sehrálo důležitější úlohu z hlediska hospodářské soutěže v celosvětovém eh, měřítku. Musíme podpořit tento typ zemědělství a musíme také podpořit náležitou legislativou, označováním ekologických produktů. Paní Hercogová si myslí, že musíme velkou pozornost a také podporu věnovat eh, výrobě biologických produktů, především v oblasti CFP. Za druhé, paní Hercegová bych chtěla zdůraznit eh, důležitost záruk kontrolních systémů. Tento systém musí být eh, účinný a musí budovat eh, skutečnou důvěru ze strany spotřebitelů. Je důležité, aby se sehrála úlohu veškeré orgány kontroly, které budou kontrolovat tento typ zemědělské výroby. Dále paní Hercegová chce zdůraznit také výměnu informací mezi členskými státy. Tato výměna informací musí být důvěryhodná a také musí dojít k výměně informací s komisí. Je důležité, aby výměna informací přicházela včas, aby byla dostatečná v případě jak produktů, ale i jednotlivých eh, částí produktu, jak v rámci Evropské unie, tak mimo Evropskou unie. A jako poslední, komise by měla přijít s návrhem nařízení, které by mělo zajistit eh, vyřešení veškerých slabin, které jsou uvedeny eh, v dané zprávě, a to do roku 2013. Následně by komise měla udělat eh, revizi tohoto nařízení. Takže to je zpráva, o které chceme informovat. Mohu, pane předsedo, pokračovat jako stínový zpravodaj za svoji skupinu. Děkuji. Chtěl bych poděkovat účetnímu dvoru. Členské státy, eh, které byly předmětem daného auditu, bylo by možná dobré mít takové obecné stanovisko v rámci celé Evropské unie, nejen tedy v rámci těchto šest, šesti členských států, kde jste prováděli tento audit. Eh, je tady celá řada znepokojících věcí. Eh, chceme zjistit, jaké konkrétní problémy se objevily. Například eh, hovoříte o různých analýzách, které se používají v členských státech. Také, co se týče příslušných eh, orgánů, tak ty dané kontroly údajně nebyly uspokojivé. Dále výměna informací na evropské úrovni. Systém kontroly eh, v oblasti dovozu kdo se zabývá konkrétně toto otázkou? Stávající legislativa je z roku 2008 a o čtyři roky později říkáme, že celkový systém kontroly vůbec zdaleka není uspokojivý, že nefunguje tak, jak má. Zároveň je tady určitý problém v oblasti koherentnosti jednotlivých kontrol. Jak u hospodářských subjektů, jak v Evropské unii, tak mimo Evropskou unii Eh, nemohou například eh, označit eh, nějaký výrobek v jednom členském státě jako ekologický a někde je to schváleno, čili jak zajistit určitou koherentnost. Další věc se týká dovozu. V této odpovědi Evropská komise poukazuje na to, že chce nahradit stávající systém novým systémem, který bude přímo dozorovat. Můžete nám vysvětlit, jak bude vypadat tato architektura této nové organizace? A navíc, co se týče hodnocení třetích zemí, chcete posílit svá hodnocení, Konkrétně se jedná o kontroly na místě. Jak to komise, prosím, chcete zajistit? Děkuji. Dankjewel, meneer Odi. Zijn er andere Děkuji, pane Ody. A táži se, zdali se ještě někdo z kolegů chce přihlásit. Pane Muldře. Jane, prosím. Děkuji. Otázkou je, zdali má být tato otázka adresována komisi anebo e, účetnímu dvoru ale eh, proč by to mělo podléhat pouze veřejné ehm, kontrole? Je-li zde kompatibilita s požadavky ekologických eh, produktů v Evropě? Jestliže supermarket nebo jakákoliv jiná organizace něco dováží eh, a má to být organické, tak je odpovědností této komerční organizace zajistit, že ty produkty budou prodávány jako takové nebo tím a vydávány tím, čím jsou. Proč by to měla být od, odpovědnost veřejné organizace? Děkuji, Jane. Jsou zde ještě další kolegyně, kolegové, kteří by se chtěli vyjádřit k tématu. Dobře, takže hledím směrem eh, ke komisi. Bohužel mi nebylo sděleno žádné jméno, ale vím, že jsou přítomní zástupci komise a Samozřejmě, že se eh, smějí ujmout eh, slova, jenom kdyby se stručně představili a kdyby laskavě odpověděli na otázky pana Odího a pana Muldra. A případně i eh, na prezentaci pana Cardiffa. Komise, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jmenuji se eh, Benitez a jsem příslušná pro udržitelnost zemědělství a eh, rozvoje venkové, venkova a přicházím také z DG eh, zemědělství a rozvoj venkova. Ty jednotlivé body, které zde byly nadneseny jsou následující. Za prvé eh, děkuji eh, paní Hercogové a také eh, děkuji účetnímu dvoru a členům parlamentu, kteří se vyjádřili, protože svými komentáři a poznámkami nám velmi pomohli a stále ještě nám pomáhají. Provádět tyto kontroly a také je dolaďovat zejména pokud je o kontroly biologické eh, produkce, respektive organického zemědělství. Pan eh, komisař Čološ hm, o tom hovořil před několika týdny a také odpověděl na některé vaše otázky. Eh, faktem je, že kontrolní systém ehm, organických produktů, produktů musí být nutně zlepšen. Evropská komise si to uvědomuje. Ehm, to celé spočívá na dvou pilířích kde je nutno eh, tu kontrolu eh, zdokonalit. Bylo to zde již zmíněno. Jedno je zpětná sledovatelnost a eh, ta druhá věc je důvěra spotřebitelů. To jsou ty dva hlavní pilíře, o které se opíráme. Jak známo, v loňském roce Evropská komise vytvořila pro organické zemědělství další rezervu, protože jsme zjistili, že v tom kontrolním eh, systému eh, eh, něco nefunguje zcela hladce a účetní dvůr nám pomohl tuto problematiku lépe a přesněji definovat. A některá z těchto opatření jsou již prováděna námi čekáme ještě na změnu eh, eh, zákonného rámce, což potrvá déle, protože jsme se již nyní pustili eh, předběžně do práce. Ještě bych chtěla zdůraznit, že audity našich kolegů z veterinárního úřadu byly také zpřísněny probíhají inspekce v členských státech, ale i v třetích zemích a vypracovali jsme nový inspekční program pro nadcházející roky. Je to série minimálně devíti inspekcí, které se týkají, jak bylo zmíněno, členských států, ale i třetích zemí. A jednotlivé kontrolní orgány se tohoto programu účastní. V této chvíli také měníme platné předpisy kontroly s cílem je zlepšit například analytické metody, odebírání vzorků, sampling. Dále jsme zahájili program školení a dalšího vzdělávání inspektorů z členských států například také v oblasti uznávání ekvivalence eh, třetích zemí, produktů z třetích zemí, to je velmi důležité, k tomu také potřebujeme podporu členských zemí. A navíc ten eh, program má také na pomoci členským státům eh, zlepšit eh, své interní kontrolní eh, procesy. Komise je přece příslušná pro dohled nad kontrolními systémy členské, členských států. Předpisy o dovozu jsou velmi komplikované. Toho času existují dva systémy. Ten jeden právě dobíhá, totiž udělování dovozních licencí členskými státy a ten druhý systém je kontrolní systém, který je přímo vykonáván eh, komisí. Eh, oba systémy běží paralelně s tím, že jeden z nich eh, doběhne v roce 2015. Těmito opatřeními a nástroji ehm, doufáme se nám podaří ty kontrolní systémy na příště zlepšit. Když na příště nás navštíví inspektoři, mm, doufáme, že budeme schopni říci, že tato opatření a nástroje skutečně zajišťují důvěru eh, spotřebitelů. Abych se eh, nyní vrátila k otázce pana Muldra ty ehm, subjekty, které, soukromé subjekty, které se podílejí eh, v tom řetězci kontrol ehm, zemědělských produktů a potravin, samozřejmě mají eh, svou odpovědnost a eh, musí také zajišťovat ehm, kontrolu a zpětnou sledovatel, sledovatelnost. Ale je tady samozřejmě i certifikační řízení a Tudíž musí být zajištěna zpětná sledovatelnost v souladu s právními předpisy eh, a spotřebitel má právo vědět, zdali to, co je certifikováno jako bioprodukt nebo organický produkt, skutečně takovým je. Eh, a to by měly tyto systémy zajistit. Děkuji vám, eh, to je vše z mé strany. Děkuji. Chci se vyjádřit ještě někdo další z kolegů, nebo účetní dvůr, nebo pan Ody. Ne, není tomu tak? Účetní dvůr? Ano? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za velice zajímavé připomínky. Já jsem si vyslechl otázky pana Odeho, které se týkaly kontroly především v západních členských státech. Nám šlo kontrolovat především ty největší trhy bioproduktů a to je především v západních zemích. Ale je tady jeden problém a ten spočívá v tom, že přístup k jednomu trhu dává, umožňuje přístup k dalším trhům takže to znamená, že potom e, produkty se e, dostávají na celý trh. Takže náš výběr se týkal především těch států, kde dochází k výrobě bioproduktů. A také vybrané členské státy ty jsme si vybrali proto, protože samozřejmě nemůžeme příliš kontrolovat třetí státy, ale kontrola třetích států je stejně tak důležitá. Pan Mulder se ptal na kontrolu ze strany veřejných subjektů. Samozřejmě také komerční subjekty mají svou vlastní zodpovědnost, ale veřejné subjekty musí být přímo v centru problému a řešit tento problém. Pokud se týče komise, tak tady já mohu říci, že já jsem spokojen s tím, že naše práce také má dopady a také doufám, že doporučení budou co nejrychleji zrealizována, tak aby eh, vznikla integrita systému, tak aby nebylo poškozena důvěra ze strany spotřebitelů. Děkuji vám. Ještě se chce vyjádřit pan Odi. Děkuji, pane předsedo. Sekretariát eh, kolegyně Hercogové Ehm, bude informovat, že došlo k této politické výměně názorů. Chci poděkovat komisi za veškerá vysvětlení a znamená to, že musíme skutečně dávat pozor na tento systém kontrol. Musíme se zaměřit na producenty a posílit eh, důvěru spotřebitelů. Děkuji tedy i za zprávu účetního dvora, která poukázala především na slabiny kontrolního systému a musíme tedy zlepšit jeho fungování. Dan, eh, dan voorzien. Eh, in principe is er eh, coördinatorenvergadering achter Takže jsme všechno zrychlili a vlastně dalším bodem na programu je schůze koordinátorů v 17 hodin s vyloučením veřejnosti, tedy za zavřenými dveřmi ale mohly by politické skupiny eh, sdělit koordinátorům, že za, bychom začali trošku dříve? Jinak nyní končím veřejnou část naší schůze. A ti, kteří nesmí být přítomni schůzi koordinátorů, tak ty žádám, aby opustili sál. A dále, pokud se zítra již neuvidíme, tak vám přeji krásné Vánoce, klidné svátky a také šťastný nový rok.